Good morning, everyone. Dobré dopoledne. Pokud nemáte žádných námitek, můžeme bez jakýkoliv změn přijmout dnešní návrh pořadu jednání. Vzhledem k tomu, že máme před koncem legislativního období hodně práce, eh, schůze odpoledne 29. srpna je potvrzená. A kromě toho se budou konat mimořádná zasedání ve Štrasburku v pondělí 10. září od 7. hodiny večerní do 10. hodiny večerní a v září ještě 13. ve čtvrtek mezi 9. a 12. hodinou. Na obou zasedáních se bude hlasovat. Dnešní zasedání je tlumočeno do 21 jazyků s výjimkou estonštiny, lotyštiny a gelštiny a jako obvykle je naše schůze přenášena prostřednictvím webstreamu. A nejprve, než se pustíme do prvního bodu našeho dnešního programu, předám slovo tlumočníkům, kteří by rádi učinili jedno prohlášení. Takže si prosím nasaďte sluchátka, abyste uh, si to mohli poslechnout. Every. Máte slovo, prosím. Tlumočníci informují, že pracovní spor kvůli novým pracovním podmínkám, které byly tlumočníkům jednostranně nařízeny, trvá již třetím týdnem. I přes četné ústupky z naší strany se vedení nepokusilo nás kontaktovat, aby konflikt vyřešil. Na tuto schůzi byli tlumočníci z některých kabin povolaní podle rozhodnutí o rekvizici, a byli tedy přinuceni pracovat. Ostatní kabiny se ze Solidarity rozhodly nepokračovat v přerušování práce, které bylo i na dnešek plánováno. Děkujeme za pozornost. Uh, Tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu. Půjde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šočů vyrábě, vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie. Je to moje vlastní zpráva, a proto mi dovolte, abych to úvodem okomentovala a následně tedy vyzvu stínové zpravodaje, aby se taktéž chopili slova. Dovolte mi, abych krátce vysvětlila to pozadí. Jak jistě všichni víte, dohoda s Japonskem je největší bilaterální obchodní dohodou, kterou kdy Evropská unie vyjednala. Tato dohoda nám poskytne obrovské příležitosti, poskytne je oběma stranám, odstraní většinu cel, která stojí evropské společnosti vyvážející do eh, Japonska miliardu ročně. Kromě toho se pro nás otevře japonský trh čítající 127 milionů spotřebitelů. Budeme tam moci vyvážet klíčové zemědělské výrobky z EU. Zároveň bude více než 200 tradičních evropských regionálních produktů chráněno, to jsou eh, takzvaná zeměpisná označení. A zároveň se zvýší možnosti vývozu také v jiných oblastech než je zemědělství a mimo jiné se tedy eh, evropské společnosti budou moci účastnit veřejných zakázek v mnoha japonských městech. Jakmile bude tato dohoda schválena radou, bude zaslána Evropskému parlamentu a to s tím cílem, že by měla začít platit ještě bez, před koncem současného mandátu Evropské komise, který, jak víte, vyprší v roce 2019. Tento návrh komise chce zavést výjimku z pravidel Unie, která se týkají velikosti lahviček, lahví, e, právě pro šoču, což je lihovina, vyráběná periodicky pracujícím destilačním přístroji a tradičně se prodává v lahvích, které odpovídají velikosti 720 ml a 1800 ml. V tuto chvíli to nejsou velikosti, které by jako jmenovitá množství byla v Evropské unii eh, povolena. To znamená, že tato výjimka může být zavedena pouze prostřednictvím nařízení, protože je potřeba ji uplatňovat jednotně ve všech členských státech v okamžiku, kdy tedy vstoupí v platnost dohoda mezi Evropskou unii a Japonskem, dohoda o hospodářském partnerství. Já se domnívám, že ustanovení, která byla vyjednána v rámci dohody o volném obchodu s Japonskem, jsou důležitým krokem, který umožní našim pracovníkům, firmám, zemědělcům i spotřebitelům užívat si výhod, které z toho vyplývají. A proto navrhuji, abychom návrh komise přijali bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů. Stejný postup byl navržen na úrovni rady během eh, zvláštního výboru pro zemědělství, který se sešel 11. června a eh, lhůta 13. června vypršela bez toho, aniž by národní delegace vznesly nějaké námitky. To znamená, že ve vší stručnosti jsem právě popsala to, co se skrývá za Eh, touto navrhovanou zprávou a v tuto chvíli bych ráda předala slovo stínovým zpravodajům, aby k tomu řekli svůj názor. Jako první promluví paní Melior. Děkuji, paní předsedkyně. Vy jste to vysvětlila velmi dobře. Jde o velikosti lahví, o množství lahví, do kterých jsou eh, tedy do plněny tyto japonské nápoje. Tradiční lahve tedy mají velikost 4 go, což je eh, tedy 4 x 180 ml, to znamená, že ta lahev má potom objem 720 ml, respektive 1800 ml. A když jsou tyto lahve dováženy do EU, respektive pokud mají být dováženy do EU, musíme při- změnit příslušné nařízení. Připadá mi velmi důležité to, co jste řekla a proto to ještě jednou opakuji. My jako EU tedy budeme moci na japonský trh dovážet naše uh, lihoviny a vína, celkem 130 různých typů. Šoču je tedy lihovina, která má Eh, maximální obě, objem alkoholu 24 až 43 Ráda bych upozornila na nařízení z roku 2008 o lihovinách, ve, kterých jsou, ve kterém jsou eh, stanoveny výjimky týkající se jmenovitých množství. Jelikož tato toto nařízení o lihovinách je v tuto chvíli přepracováváno, tak by i tyto výjimky měly být součástí nové verze. A paní eh, předsedkyně již upozornila na to, že jsme zajedno s radou. A právě proto se domnívám, že není problém, abychom toto schválili a tato změna potom začne platit v okamžiku, kdy tedy začne platit také obchodní dohoda mezi Evropskou uní a Japonskem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní Melior a nyní má slovo pan Pěcha. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. EKR je toho názoru, že vytvářením výjimky pro šočů e, dojde k velice významnému kroku vpřed. Taky vzhledem tedy k té dohodě EPA. E Jedná se o možnost vývozu produktů a služeb. Celkový objem je 58 miliard eur. 100 miliard eur ročně. Domníváme se, že tato dohoda o volném obchodu také odstraní ostatní obchodní překážky, což eh, zlepší obchod, vzájemnou obchodní výměnu mezi Japonskem a Evropskou unii. EKR také vítá možnost vytvořit eh, tento segment obchodu. Proto určitá výjimka v tomto specifickém případě šoučů eh, je důležitá. Jsou zde ty lahve, jedna je, má objem 720 ml a ta druhá 1800 ml. Tato jmenovitá množství výrobků v eh, balení nejsou zatím povolena, ale díky této výjimce získáme určité ústupky zase my, co se týče geografického označení, nebudou tam cla na naše vína a na lihoviny. Abych to shrnul, domníváme se, že tento dokument je velice významný. Tato výjimka má velký význam, zejména co se týče definic, označování a ochrany zeměpisného označování lihových nápojů. Rádi bychom podpořili tuto zprávu. Velice ji vítáme a ještě jednou děkujeme. Děkuji, nyní paní Milet. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem se v posledních 12 měsících stejně tak jako někteří kolegové účastnila jako stínová zpravodajka pro nařízení u alkoholu zabývala eh, tímto tématem. A takže i když Soču přistálo na mém stole, tak jsem se musela nejdřív podívat, co to vlastně je. Soču se už od 16. století vyrábí v Japonsku a v současné době eh, zažít, zažívá stejný boom jako u nás například gin. Eh, jednou z našich ústředních záležitostí pro nařízení v alkoholu je ochrana tradičních produktů a proto se domnívám, že i tady je v pořádku, pakliže to takto přijmeme. E, nedomnívám se, že by se jednalo o výjimečné řízení, protože označení zeměpisná máme i u nás v Evropě a já předložíme frakci návrh, abychom, navrhli, abychom vrátili komisi návrh beze změn a přijali ho. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí? Kdo by se chtěl ujmout slova? Pokud ne, tak poprosím o vyjádření paní Games Moreno, která zastupuje komisi. Poprosím vás o váš komentář. Velice děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také všem členům tohoto výboru za přípravu zprávy a za to, že vítáte kladně návrh komise a že ho podporujete. Domnívám se, že ten kontext, tak jak jste ho představili a odůvodnění, bylo naprosto perfektně popsáno. A také, mm, když poslanci, také poslanci vyjadřovali podporu tomuto návrhu. Já vlastně mohu jen zopakovat, co už zaznělo. Jde o to, že tím hlavním kontextem, tím rámcem je dohoda o ekonomickém partnerství. Jak víte, že to, to už je dohoda, která teď leží na stole, má být podepsána na summitu, který bude na začátku července. Čili to je ten kontext. Kontext je dohoda, kterou, eh, která bude extrémně prospěšná pro obě strany, pro Evropskou unii, pro obecně, pro obchod, ale zejména pro potravinářský sektor Evropské unie, a zejména pro sektor výrobců nápojů. A ještě eh, chci zdůraznit, že toto odvětví bude mít od začátku vstoupení dohody v platnost prospěch ze tří opatření. Za prvé, nebudou zde clá, všechna vína, která jsou e, zdaňována, jsou tam cla ve výši 50%, budou mít nyní nulová cla. Takže to je zhruba miliarda ehm, eur. Takže to je na té jedné straně. A na druhé straně eh, podařilo se nám eh, vyřešit takový dlouhodobý problém, který se týkal vína dováženého z Evropské unie do Japonska. Jak již bylo řečeno, podařilo se nám to, že Japonsko změnilo svou legislativu a schválilo legislativu na ochranu zeměpisného označení. To znamená, že naše zeměpisná označení, kterých máme víc než 2000, budou nyní chráněna. Eh, celkem eh, v oblasti vína eh, Lehoven se to týká asi 230 zeměpisných označení, která nyní budou v Japonsku respektována. Takže, jak si asi dokážete představit, mm, Japonsko nám dalo veliké ústupky, veliké mm, jakési výhody v porovnání s jinými obchodními partnery. Ehm, nechci to eh, takto zdůrazňovat, ale chci říci, že v podstatě se jedná pouze to, že v naše legislativa bude mírně pozměněna, aby, aby to všechno bylo, eh, aby ty výrobky byly transparentnější pro spotřebitele, mm, aby eh, byla respektována velikost produktu, který je tradičně mm, lahvován v těch lahvích a Eh, velikost těchto lahví dnes není dovolena v Evropské unii. My si myslíme, že se jedná opravdu o takový minimální ústupek. Chtěli bychom tuto výjimku zařadit do evropské legislativy co nejdříve, protože samozřejmě tato dohoda bude předložena Evropskému parlamentu k souhlasu. Ta dohoda, jak, ta dohoda by měla již brzy vstoupit v platnost. Ehm, nejlepší přístup je právě toto nařízení, kterým se e, pozmění nařízení 110. Je to vlastně nejlepší způsob, jak to všechno vyřešit administrativně a zároveň jak ukázat určitou dobrou vůli vůči Japonsku, protože to opravdu zde se jedná určitou tradici. To téma bylo takové dost e, emocionální pro japonskou stranu. Chtěli jsme jim ukázat dobrou vůli, abychom všechno měli připravené, až ta dohoda má nabít účinnosti. Mm, také se zde někdo říkal, že vlastně nevěděl, co to je šoču. Jedná se o uh, lihovinu, která se vyrábí eh, z rýže, ječmene, sladkého, mm, sladkých brambor. Jedná se o opravdu pouze takový eh, úzký segment trhu, mm, nejedná se o nějaké velké, nějaký velké nápoj, který se masově pije. Každoročně bude do Evropské unie dovezeno asi 500 hektolitrů, bude se to prodávat spíše v restauracích nebo ve specializovaných obchodech, takže je to takový, taková, takový specializovaný výrobek pro um, toho skulinového marketingu. Takže z toho důvodu komise představila tento návrh. Už je to všechno zahrnuto v té na dohodě, která má být podepsána v červenci. My jsme to již předložili radě, rada to podpořila a dnes bychom vás také požádali o podporu a s velkou radostí slyším, že všichni podporují tuto výjimku, protože si uvědomujeme, že tato dohoda je velice dobrá pro to, aby se podpořil obchod mezi Evropskou unii a Japonskem ve všech sektorech a zejména v tom sektoru potravinářském. Chtěla bych ještě jednou poděkovat zpravodajce, tomuto výboru, celému Evropskému parlamentu za vaši podporu a doufáme, že návrh komise bude velice brzy schválen bez pozměňovacích návrhů abychom vlastně mohli Něm, Japonsku, abychom ukázali, že dodržíme to, co jsme slíbili. Děkuji vám mnohokrát. A <clears throat> Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 22. června v 11 hodin a hlasovat ve výboru se bude 10. července. Tím uzavíráme bod 4 našeho pořadu a dostáváme se k bodu příštímu. Anglická kabina hovoří jiným jazykem, praví paní předsedkyně. A teď tedy přistupujeme k bodu 5 týkající se provádění obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru. Vidíme, že tady máme návrh stanoviska eh, a eh, to se, tím se zaobírala paní Joel Milan, takže máte slovo, prosím pěkně. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. 29. listopadu komise Výbor INTA žádal o autorizaci, aby se odhodně, ohodnotila zpráva právě o implementaci této obchodní dohody eh, s Kolumbií a Peru. V roce 2018 začala měla provizorně uplatňovat, což má být během pěti let. A e, účelem této zprávy je hodnotit, jakým způsobem e, bylo, byla zpracována e, tato zpráva a jak se zahrnulo také, jak se zahrnuly aspekty trvalé udržitelnosti. A hodnota eh, eh, zpráva výroční eh, z 10. října 2017 komise, na to následovalo, následovaly diskuse se zástupci občanské společnosti, bylo potřeba očekávat vlastně v roce už v roce 2016 a uzavřelo se, že to, co bylo publikováno v roce 2012, nedodrželo sliby. Podívejme se na to, co jsme chtěli, trvalé udržitelný vývoj dvoj, sekundární a terciární sektor. Tady došlo spíše ke snížení hospodářských aktivit v této oblasti. Hospodářství mělo negativní dopad díky snížení eh, hospodaření s, pr, eh, s primárními surovinami a totiž to zhoršilo situaci těchto dvou zemí. Analýza obchodní dohody mezi EU, eh, Peru a Kolumbiem tady ukazuje na ten fenomén, eh, že tady dochází k asymetrickému vývoji, eh, ještě horšímu, než to bylo na začátku. Podívejme se na politické prostředí v Kolumbii a v Peru. Tady je třeba, aby cíle, které byly stanoveny v dohodě, mm, eh, nebyly prosazovány díky velice silné nestabilitě a také chybějícím opatřením, která byla očekávána. V Kolumbii eh, došlo k novému, mm, k volbě nového prezidenta a to bude mít také velice silné dopady dopady v oblasti sociální a v ochraně životního prostředí v intenzivním hospodářství. To znamená, co se týče kvality, ty vývozních produktů, to bude mít negativní dopad, stejně tak jako to bude mít negativní dopad na uh, domácí výrobu. Ve Venezuele máme silný fenomen migrace směrem do Kolumbie a <clears throat> proto tady dochází také k vykořišťování lidí a k porušování lidských práv. V Peru jsou četné sociální konflikty, často velice násilné, dochází k politickým skandálům, e, k ilegální činnosti dochází k odlesňování, to znamená ke zhoršování životních podmínek, ke zhoršování postavení pracovníků a odborových organizací. Paní předsedkyně, <clears throat> mohla bych požádat o ticho v sále, abych mohla pokračovat. Děkuji. To znamená, že snižování hospodářského růstu eh, způsobuje taky, že se otevřely působení nadnárodních společností, které ohrozují trvale udržitelný vývoj od roku 2006, protože tady se hovořilo o nevyužívání například nebo o snižování antibiotik používaných a to by mělo být respektováno. Ovšem není zastupci zúčastněných stran mezinárodních asociací, parlament uviděl, že tady existují státy Evropské unie, které ještě neratifikovaly tuto dohodu a my je žádáme, aby zohlednili, že tyto dvě země nedodržují stanovené cíle. A Máme tady alarmující situaci, eh, protože volná, eh, volný obchod ještě zvýší původní asymetrie, co se týče rozvoje eh, hospodářství těchto dvou zemí, protože to neprospívá podle nás ani těmto zpřáteleným zemím, ani Evropě. A proto máme veliké výhrady, co se týče implementace této dohody, zejména ze sociálních a ekologických důvodů, protože nejsou dodržovány cíle, které byly stanoveny v této dohodě a žádáme radu, aby pověřila komisi dalším mandátem, aby revidovala tuto dohodu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. A teď hovoří stínový zpravodajové, pan Gambus. Akorát dorazil jste včas. Omlouvám se, promiňte, že jsem dorazila až teď a nemohl jsem si vyslechnout příspěvek paní zpravodajky, měl jsem jiné povinnosti a trvalo to déle, než jsem se domníval. My se teď mm, zaobíráme mm, zprávou, je to stanovisko týkající se dohody obchodní mezi <clears throat> Evropskou unii Kolumbia Peru. A v tomto smyslu několik připomínek. Za prvé, tato skupina je vždy pro rozšíření možností a podpory při uzavírání dohod o volném obchodu. Naše historie ukazuje, že naše otevřené obchodní eh, stavy, eh, vztahy podpořily větší stabilitu a umožnili těmto zemím lepší rozvoj právě v důsledku spolupráce. Eh, obchodní dohoda mezi Evropskou unii, Kolumbií a Perem znamená eh, průlom ve vztahu Evropské unie a těchto dvou zpřátelených eh, a asociovaných zemí. Tato dohoda nám pomáhá vytvořit větší možnosti pro obchod na obou stranách a znamená klíčový faktor pro hospodářský růst jak v EU, tak v Kolumbii a v Peru. Za třetí, je třeba připomenout, že dohoda počítá se symetrickým prosazováním volného obchodu, protože zatímco Evropská unie musí plně aplikovat tuto dohodu do roku 2023. Peru a Kolumbii se umožnilo, aby to splnili do roku 2030 a je nezbytné říci, že toto rozlišování má za cíl pomoci také těm citlivým sektorům naši spřáteleným zemím, aby mohli vytvořit a vybudovat si dostatečnou kompetitivitu. Kapitola týkající se trvale udržitelného rozvoje je centrálním prvkem této dohody a e, je vlastně kompromisem obou stran pro možnost e, uskutečňování základních pracovně právních vztahů a také multilaterálních norem a dohod v rámci ochrany životního prostředí a jejich implementace do národní legislativy. Ze všech těchto důvodů a ne, nechci tady vás e, zahrnovat detaily, domnívám se, že evropské instituce, zejména Evropský parlament a náš výbor Envy by měl podpořit tuto obchodní dohodu mezi Evropskou unii, Kolumbií a Peru. A v tomto smyslu, eh, paní zpravodajku, a znova se vám omlouvám, že jsem si nemohl vyslechnout váš příspěvek, ehm, říkám vám, že nezdílíme to, co vy jste zakotvila vaší správně, a proto chceme, aby zpráva našeho výboru vyústila v jiný směr, ale přesto dovolte, abych poděkoval za práci s vámi i s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Okay, thank you very much. Děkuji, pane Gambusi. A nyní mají tady možnost se vyjádřit další kolegové, kteří se chtějí chopit slova. Pokud nikdo zájem nemá, tak dám slovo panu Jorgensenovi z komise. Děkuji a přeji vám všem dobré dopoledne. Děkuji vám za to, že vám mohu sdělit názor komise na toto téma. Velmi vítáme tuto iniciativu ze strany Evropského parlamentu, to znamená snahu ohodnotit obchodní dohodu, která stále není plně v platnosti. My se o, něčeho, o něco podobného snažíme i ze strany komise. Zahájíme to tedy eh, v tomto roce, dokončíme v příštím roce. Bude to tedy taková, takový přeskum té dohody. Dovolte mi, abych krátce okomentoval některé body, které jsou hlavním předmětem vaší diskuze. První otázka, kterou si musíme sami položit, zní, jestli je to dohoda, která byla ku prospěchu Kolumbie a Peru v tom smyslu, aby se z nich staly udržitelnější ekonomiky, jestli jim to pomohlo v jejich hospodářském rozvoji a v udržitelném rozvoji. Pokud se podíváme na základní body té dohody, tak je jasné, že ta dohoda napomohla Peru a Kolumbii v tom, aby se posunuli od hospodářství založených na čistě na surovinách k hospodářství, eh, které nabízí i přidanou hodnotu, na kterém se mohou podílet malé a střední podniky. Máme poměrně optimistická čísla, která hovoří o velkém nárůstu malých a středních podniků eh, v Kolumbii a v Peru. Hovoří také o diverzifikaci eh, obchodních toků. To znamená méně materiálu, méně surovin, více výroby, více eh, výrobků s přidanou hodnotou v Kolumbii a v Peru. To je jedna věc. A druhá věc, kterou chci říct, to se týká druhého bodu v návrhu usnesení. My s tím naprosto souhlasíme. A je velmi důležité, abychom využívali tuto dohodu k tomu, abychom tedy poukazovali na multilaterální dohody v oblasti pracovně právních a ekologických standardů. Je pravda, že v těchto oblastech a v těchto zemích stále ještě jsou nesplněné úkoly, ale díky těmto dohodám jsme sami sobě poskytli možnost tyto otázky a tyto nesplněné úkoly řešit a zároveň jsme vytvořili Fórum pro občanské spole- občanskou společnost. Občanská společnost díky tomu získala svůj hlas a může vstupovat do dialogu. Zajímavým příkladem je to, že v tomto roce vznikla koalice kolumbijských nevládních organizací, která si stěžovala na nedostatečnou implementaci eh, těchto dohod. A to bereme velmi vážně. Nechci hovořit příliš dlouho, ale mohu říci, že z našeho hlediska je to tak, že v tuto chvíli, pět let poté, co vstoupila dohoda v platnost, to bereme jako pozitivní věc, protože to těmto zemím umožňuje posunout se směrem k udržitelným způsobům hospodářství a měli bychom těchto možností využívat k tomu, abychom vývoj v těchto zemích eh, ovlivňovali a abychom tedy eh, vytvářeli na eh, dotyčné vlády tlak ve směru dodržování ekologických a pracovně právních pravidel. Paní zpravodajko, chtěla byste se vyjádřit na konci rozpravy? Za velice stručně, paní předsedkyně. Ano, já jsem si dobře vyslechla postoj pana Gambuse a mm, už předpokládám, jak se k tomu postaví další politické skupiny i komise. Je naprosto jasné, že my pra- budeme pracovat a uvidíme, jak budou vypadat pozměňovací návrhy, ale rada bych připomněla význam tohoto téma pro stanovisko výboru INTA. A ráda bych jasně řekla, ale to jistě ještě projednáme, že my nejsme proti dohodám o volném obchodu se spřátelenými zeměmi, eh, které nám mohou mnoho nabídnout a my si myslíme, že i bilaterální smlouvy mohou pomoci. Současný stav ještě není uspokojený, eh, protože naší snahou je eh, zavést také doložky ochrany, které v tom textu předloženém vůbec neexistují Možná, že to souvisí s aktuálními potížemi. A proto eh, eh, očekávám netrpělivě, ale také radostně zahájení a práce se všemi kolegy, kterým chci už teď poděkovat za jejich angažovanost. Děkuji vám, paní předsedkyně. Thank you very much. Děkuji. Do 3. července do 11. hodiny můžete předkládat pozměňovací návrhy. V říjnu se bude o tom hlasovat v Envy a nakonec se v listopadu a v prosinci se to dostane na plenárku. Tím končíme tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu. Takže jakmile dorazí paní Dali, tak se přesuneme na další bod. Takže návrh eh, nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Dnes budeme projednávat pozměňovací návrhy a několik minut posečkáme na paní zpravodajku. In the meantime, I'd like to inform you that last tím bych vás ještě chtěla informovat, že včera večer jsme dokončili téma ener- zpráva energetiky. Končili jsme až někde půl jedenácté, ale podařilo se nám to dokončit. Já a pan Rugemecké jsme dobře obeznámeni s tím, jak to všechno bylo ohledně této legislativy. Tak, paní Dali, Začínáme právě zajímavou rozpravu o pozměňovacích návrzích, které se týkají vaší zprávy. Takže máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla nejprve poděkovat kolegům a také stínovým zpravodajům, které teď zde vidím kolem sebe na této schůzi výboru jak jsem tedy očekávala, ten, nebo jak tedy bylo očekáváno, tak tato legislativa vzbudila obrovský zájem, což ukazuje i ten obrovský počet pozměňovacích návrhů. Je jich asi 700 a v této chvíli eh, vyjednáváme mm, s jednotlivými politickými frakcemi o tom, jak to bude s těmi jednotlivými pozměňovacími návrhy. Jak eh, se očekávalo, tak většina pozměňovacích eh, návrhů se týká na cíle CO2 a na pobídky pro eh, bez a nízkouhlíková vozidla, také je tam mnoho návrhů, které chtějí vyšší cíle pro rok 2025 a 2030, než navrhovala původně Evropská komise. Také jsou tam některé pozměňovací návrhy, které zase chtějí přísnější cíle pro bez a nízkouhlíková vozidla, pak to jsou tam návrhy, které chtějí ještě mm, zpřísnit mechanismus, na který navrhuje Evropská komise, některé chtějí také ten systém bonus nebo malus. A když jsem, nebo když procházíme pozměňovací návrhy, tak je zjevné, že mezi kolegy existuje ale silná tendence odstranit ty, od, ty stávající lakuny a mezery. Zejména když přecházíme od testu NEDC do testu VLTP. Takže kolegové hlavně volají potom, aby se nelišily ty výsledky laboratorních testů a testů v reálném provozu. Také se zde hovoří o zlepším označování, o přeskumu parametrů, který se týká hmot, užitkové hmotnosti vozidla. Ehm, některé návrhy také vyžadují, aby se úplně přestala používat ehm, ta tradiční fosilní paliva. Bude, čekají nás ještě ehm, schůzky stínových zpravodajů a já bych v této fázi chtěla všechny ujistit, že připravím kompromisní pozměňovací návrhy ohledně všech zásadních témat tohoto nařízení. Dovolte mi ještě podtrhnout jednu z nejdůležitějších eh, věcí této zprávy. To znamená, to je ten prozatímní cíl, prozatímní mm, závazný cíl do roku 2025. Eh, zatím je to 95 gramů na kilometr na eh, rok 2021, takže nakonec to zůstane platné až do roku 2029. A Ehm, zůstane to do té doby, pokud tam nebude závazný cíl pro rok 2025. Pokud by to tak bylo, tak bychom eh, emise eh, CO2 měli v tom roce poloviční, než je tomu dnes, což by zcela určitě bylo také v souladu i s cíly Evropské unie o emisi skleníkových plynů a také i s eh, pařížskou dohodou, k níž tak Evropský parlament přistoupil před několika měsíci. Je důležité, aby Evropský parlament eh, byl takovým tím eh, hlavním průkopníkem těchto myšlenek, protože jinak nebudeme schopni splnit všechny cíle pak jsou zde různé evropské země, které, už, které e, jsou si vědomy toho rizika. Některé země jsou velice dobře připravené na tyto změny, ale pak některé členské země vlastně ještě e, čekají, jak to bude s tou legislativou. Ještě bych chtěla e, říci, jak to bude s pracovníky v automobilovém průmyslu. Musíme je chránit. A sice je tato legislativa považována za legislativu pro ochranu životního prostředí, tak zároveň bychom to měli pojmout jako legislativu, která bude chránit příslušné pracovníky. E, ochrana pracovníků je nedílnou součástí celé té legislativy, protože dojde možná některé, některé, ně, některá bez a nízkouhlíková vozidla nebudou potřebovat tolik pracovníků na svou výrobu, takže to sníží počet pracovníků, ale zase třeba hybridy potřebují naopak více pracovníků. Do roku 2030 by e, měl e, celkově se automobilový průmysl navýšit, protože to bude potřebovat novou sofistikovanou technologii, takže, a také se více budou eh, v, už prosazovat hybridní automobily. Pak zde ještě jedna věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je zde celkový trend k automatizaci v automobilovém průmyslu, což také vede celkově k tomu, že se budou snižovat eh, nutná pracovní místa. Musíme zajistit, že na všechny tyto výzvy budeme společně reagovat, abychom zaručili, že naši pracovníci v tom automobilovém průmyslu budou po celou dobu toho procesu chráněni. Mm, také na národních úrovních se mění vývoj. Například máme zde jednu skupinu eh, zemí, které spíše chce vyšší um, cíle na CO2 na, um, a také vyšší cíle, přísnější cíle pro bez a nízkouhlíková vozidla. A tyto země eh, také dobře eh, se vyrovnávají s, tou, s tím přechodem ve svém automobilovém průmyslu díky různým vnitrostátním politickým koncepcím. Uh, pak jsou zde takové státy, které tak jak si váhají, eh, neví, neví, ještě čekají trošku, eh, zejména Německo, Itálie, Španělsko a Polsko. Ale já bych zde také ještě chtěla apelovat na, nebo chci říci, že německý ministr um, životního prostředí um, se vyjádřil k těm cílům 50% na rok 2030, 25% na 2025, plus tedy ještě ty malusy, a což také potvrzuje, že členské státy mají spíše tendenci, že nakonec tedy se ty věci pohnou. A je také jasné, že třeba ministr eh, životního prostředí Německa mm, ví, že vlastně jinak by jeho země měla problémy s tím, aby dosáhla toho cíle snížit emise o 40 nebo 42 pokud by nešli tímto směrem. Velice se těším na výměnu názorů, také budu úzce spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji a s dalšími kolegy. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Stínový zpravodajové, nejprve pan Gíseke. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také paní zpravodajce. Paní zpravodajka, paní Dali řekla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 spíše o technickou záležitost, ale vzhledem k tomu, že pozměňovacích návrhů je takřka 700, je zřejmé, že to má význam i z politického hlediska. Já si myslím, že návrh komise z roku 2017 je dostatečně ambiciozní, 30 do roku 2030 a 15 do roku 2025. Co se děje nyní? Někteří kolegové chtějí radikální změny, chtějí zvýšit tu ambici 50 až 75 eh, podle hesla Kdo nabídne víc, eh, pokud jde o zákaz spalovacích motorů a tak dále. Já si myslím, že je tedy důležité, abychom návrh komise zhodnotili věcně, komplexně, ano. I EPP se jasně hlásí k ochraně klimatu a konkurenceschopnost průmyslu a zaměstnanost, to jsou aspekty, které nesmíme podceňovat. A proto jsem rád, že paní zpravodajka říká, že chce vzít uh, v úvahu i zájmy zaměstnanců. My jako EPP chceme od komise odhad dopadů, eh, pokud jde o tu míru ambice 50 a pokud jde o 25 eh, stanovených do roku 2025 a také pokud jde o těch 75 my bychom rádi věděli, jaké dopady to bude mít na zaměstnanost. Jsem pevně přesvědčen o tom, že eh, tady potřebujeme skutečnou technologickou neutralitu, že tady nesmíme stanovovat redukční cíle, které v posledku povedou k tomu, že budeme muset eh, přistoupit na čistou elektrifikaci. Já si myslím, že to by byl protiklad technologické neutrality a v tuto chvíli to ve mně vzbuzuje více otázek než odpovědí. Bude ten elektrický proud, který budeme spotřebovávat udržitelný, kde ho vezmeme, jak drahá budou elektroauta, elektromobily, bude si je moci každý dovolit a pokud eh, se podíváme na výrobu Mm, bateriových článků, tak i tady se tedy mm, nabízí velké otazníky, velké problémy. Já si myslím, že musíme být otevřeni. Inovacím sem spadají i syntetická paliva, alternativní paliva, ve kterých tedy máme velký potenciál. My tady můžeme chránit klima, klimatické podmínky, ale zároveň můžeme zajistit konkurenceschopnost našeho průmyslu a můžeme také zajistit zaměstnanost v tomto důležitém sektoru evropského hospodářství. A já si myslím, že bychom se měli vrátit k tomu zlatému středu, který nabízí návrh komise, protože to bude ta nejlepší cesta. Jinak si myslím, že budeme odsouzeni k neúspěchu. Mi nepřipadá od paní kolegyně Dali příliš seriózní, když jediné, eh, jedin, cituje jediný názor ministerstva eh, životního prostředí. Já bych k tomu mohl říci to, co k tomu říká ministerstvo dopravy nebo ministerstvo hospodářství. Skutečností je, že v tuto chvíli k tomu Německo nemá žádnou jednoznačnou vyhraněnou pozici. To, jsou, to je eh, zkrátka tak. Děkuji, děkuji pane Gízeke a nyní má tedy slovo pan Proktor. Thank you, uh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat paní Dali za všechnu práci, kterou odvedla na této zprávě. Možná, že některé to překvapí, ale já mohu říci, že se mohu podepsat úplně pod každou myšlenkou tohoto návrhu, nicméně ne v tom časovém rámci, jak je teď plánován. Protože podle mého názoru si myslím, že ten časový rámec není realistický a není dosažitelný. Je důležité, aby v tomto sektoru se ten vývoj vyvíjel udržitelně a abychom se na to pohlíželi realisticky. Dovolte mi tři komentáře, které jsou velice důležité pro frakci EKR a mm, vycházejí z nedávné diskuse na schůze stínových zpravodajů. Za prvé, mm, byla zde ta určitá výjimka, ta by měla být zachována i v tom dalším legislativním období. Ehm, je také důležité, aby byli chráněni malí, drobní, inovativní výrobci, protože by bylo pro ně velice negativní, pokud by pro ně nemohla platit tato výjimka v budoucnu. Za druhé, dostupnost pro spotřebitele. Domníváme se, že legislativa by neměla retrospektivně potrestat zákazníky. A standardy vozidel by se měly měnit eh, podle přirozeného vývoje automobilového nebo auto, automobilů. Eh, nebo mělo by to být vlastně zhruba, mělo by to být v ruku v ruce s takovým tím pravidelným obnovováním vozového parku, což je zhruba 11 let. Ale je zajímavé, že třeba ve Spojeném království lidé většinou kupují nový automobil každých pět let. Takže domníváme se, že by zde měla být taková určitá lhuta nebo určité časové rámce, aby to vlastně zapadalo s těmito um, dobami, kdy se dostávají na, na trh nová auta. Také to nesmí uh, snížit uh, mobilitu, musí zde být dostatečná infrastruktura pro ta nová vozidla, která zatím není dostatečná. V některých regionech jsou už elektroautomobily nebo hybridy realistickou možností, ale v, v jiných regionech eh, tam to vůbec ještě neplatí. Třeba jsou to mm, nějaká třeba venkovské oblasti, mm, takže to je také určitě důležité, abychom se nad tím zamysleli. Hodně se hovořilo o výrobcích automobilů, já jsem se teď zrovna mm, vrátil z výboru pro dopravu a tam jsem slyšel celou řadu eh, témat, o kterých hovořili kolegové. Slyšeli jsme například to, že automobilový průmysl a ti, kteří prosazují diesely, si trošku chtějí jaksi vylepšit svůj štít. Musíme se trošku podívat zpátky a zamyslet se nad tím, jak to vlastně bylo zde v Evropském parlamentu, co jsme my a komise prosazovali před pár lety. V roce 1990 se tvořili, tvořil prodej dýzlových automobilů v Evropské unii 14 V roce 2017 tvořili dýzly už 52 52 Proč došlo k tomuto vývoji? A myslím si, že mnoho z vás to ví a měli bychom si uvědomit, že to bylo kvůli legislativě, kvůli evropské i národní legislativě, která prosazovala výrobu a prodej dýzlových vozidel. Takže není překvapením, že spotřebitelé se teď skepticky dívají nejenom na výrobce kvůli takzvané té Dieselgate, ale jsou skeptičtí i mm, ohledně legislátorů, kteří přinášejí nějaké nové návrhy. Já chci říci, že myšlenky a názory paní Dali podporuji a také i názory kolegů, ale jde o to, jak už řekli mnozí další kolegové, je důležité, abychom nastavili takový časový rámec, v němž budou ty um, myšlenky proveditelné, realizovatelné. Takže namísto toho, aby se to všechno zpřísnilo, tak bych spíše, aby tam byla určitá revize, určitá Eh, určit, určité, mm, určitá revizní doložka, aby se vždycky zjistilo, jak je vlastně na tom ten průmysl, zda ten průmysl stačí tomu tempu. Děkuji, pan Tanpo. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme pod dobrým vedením paní Dali měli úspěšná jednání. Moje pozměňovací návrhy se týkají tří různých věcí. Za prvé, chceme vyslat jasnější, silnější signál, pokud jde o budoucí stanovování cílů pro stan- snižování emisí CO2 do roku 2025, 30 a 2050. Jde o to, a abychom tady měli správné zařízení pro měření emisí a kromě toho nám jde o to, aby životní cyklus byl tady reálný a abychom byli tedy schopni měřit emise ze všech technologií a to srovnatelným způsobem. Já si myslím, že pro, z mnoha důvodů je to podstatné, protože pokud nebudeme schopni vytvářet tlak na evropské výrobce automobilů, aby obnovovali svoje technologie, tak Evropa podstoupí riziko, že bude zastíněna Čínou a myslím si, že to by byla z technologického i společenského hlediska katastrofa. To znamená, že výrobce automobilů hm, eh, musíme podrobit našemu tlaku co možná nejvíce. Musíme na ně zkrátka vytvářet tlak další problémy. Objevuje se tendence a obávám se, že to je tedy tendence ve směru určité ideologizace tohoto tématu. Zdá se, že se má za to, že všechno eh, tedy se musí soustředit na ta eh, auta s nulovými emisemi. Já si myslím, že to je pěkná myšlenka, ale nejsem si jist, jestli budeme schopni průmysl tlačit takto rychle, jestli je budeme schopni k tomu přimět. Protože to souvisí s tím vyváženým přístupem, s tím, do jaké míry na ně můžeme tlačit a do jaké míry oni tedy budou ochotni tomu naslouchat. Možná, jak řekl pan Gizeke, se může objevit eh, signál eh, od výrobců automobilů, že nechtějí, abychom eh, na ně takto vůbec tlačili. Já si myslím, že to zkrátka musíme vyvážit a nejlepší způsob, jak tak učinit, je tedy mít tady celkové cíle pro snížení CO2 na základě metody životního cyklu protože potom budeme vycházet z dobrého přístupu, z dobrého pozadí. Kromě toho je tu ještě jedna drobná problematická věc. A mám trochu problém s tím moralizováním. Pokud tady totiž zavedeme princip bonus malus, tak je možné, že zavedeme systém, kdy, ve kterém tedy otevřeme dveře nezamýšlenému, do, hezkému, ale eh, nefunkčnímu řešení toho problému. To znamená, že o tom systému bonus malus bych chtěl ještě podrobněji diskutovat na zasedání stínových zpravodajů, tak abychom mohli najít nějaké řešení toho problému. a doufám, že vzhledem k té dobré atmosféře, která vládla na dřívějších zkouškách, se nám podaří tedy najít nějaké dobré a nosné řešení. Děkuji, děkuji. A paní Harms, prosím. Dovolte mi, abych poděkovala paní zpravodajce za velmi dobré vedení schůzky stínových zpravodajů a ráda bych řekla panu Gizekemu, že mi nepřipadá přijatelné, pokud jedna strana e, v tom sporu řekne, že hovoří o faktech a o čem teda hovoříme my, ostatní? Ono je to velmi složité, když hovoříme o tom, co je fakt, co je pravda a tak dále. Já si myslím, že doposud jsme vedli velmi konstruktivní jednání a za naši frakci mohu říci, že pro nás je důležité si uvědomit, že e, potřebujeme ten celkový cíl snížení emisí do roku 2030. Eh, dříve než paní Dali předložila svoji zprávu, tak všichni experti říkali, že toto je ten základní moment, díky němuž budeme vytvářet tlak, díky němuž budeme vlastně rozhodovat, jakým způsobem tedy budeme dosahovat klimatických cílů na základě dostupných technologií. A to jak v oblasti konvenčních motorů, tradičních motorů, tak také eh, v oblasti eh, elektromobility. Prostřednictvím tohoto cíle snížení do roku 2030 vlastně bude budeme rozhodovat o dosažení eh, klimatických cílů v nadcházejících deseti letech. A proto není možné, abychom byli v tomto ohledu eh, benevolentní. Musíme být skutečně striktní. Já osobně mám s tím velký problém, protože jsem tedy eh, v podstatě prostřednictvím pozměňovacího návrhu chtěla změnit eh, to, co navrhli experti. Pokud máme dodržet pařížský síl, to znamená nezvýšit eh, oteplení nebo eh, oteplování planety o 2 stupně, tak to musí být 60 až 75 snížení CO2. Já vím, že to je velmi ambiciozní, že to zní velmi ambiciozně a že někteří, jako pan Gíseke, nad tím budou kroutit hlavou, ale to je zkrátka vědecký přístup, ze kterého musíme vycházet. Jak jak o tom dále bude jedna, budeme jednat, to je jiná věc. To bude velmi zajímavé, už jsme to zažili ve výboru pro, eh, pro průmysl, ale mně jde o to, abychom se zaměřili na tento konkrétní a ústřední cíl a abychom ho stanovili tak, že toho za pár let nebudeme investovat, mm, protože eh, zjistíme, že zkrátka v oblasti klimatu nejsme dostatečně daleko. A proto tedy nezávisle na výše toho cíle je pro mě naprosto zásadní, aby se to dalo prověřit. Eh, pokud stanovíme nějaký mezicíl, prozatímní cíl, tak ho také musíme prověřit. Za 4-5 eh, let já si myslím, že vzhledem k systematice toho návrhu je to naprosto zásadní a v tomto smyslu tedy souhlasíme se zásadním postojem paní zpravodajky. A nyní elektromobilita. To, jak ji budeme konkrétně koncipovat, to je otázka, kterou se budeme muset ještě intenzivně zabývat, protože i tady platí, že to, co neuděláme nyní, to, co ne, zakotvíme nyní, to už se nepodaří později tak snadno. A otázka zní, jak tedy bude inovace eh, v automobilovém průmyslu řízena, pokud ne naší legislativou. Kdo jiný ji bude řídit, když ne naše legislativa? Mohla bych tedy hovořit mnohem déle, mohla bych hovořit také o pracovních místech. My jsme si toho vědomi, my tedy velmi intenzivně diskutujeme o tom, eh, že je to důležité, ale eh, když se hovoří o elektromobilitě a eh, o pracovních místech a pokud vy eh, nad tím neustále kroutíte hlavou, tak zároveň je to tak, že automobilový průmysl zároveň hovoří o nárůstu produktivity v důsledku nebo díky použití digitálních technologií. A pokud se podívám na studie odborů, tak tam čtu, že nejví, největší ztráty pracovních míst nejsou v důsledku elektromobility, ale největší ztráty pracovní, pracovních míst eh, jsou tedy v důsledku eh, technologických inovací, v důsledku digitalizace. Dovolte mi, abych na tomto místě poznamenala ještě jednu věc. Mně se velmi líbilo, že při poslední rozpravě tady v parlamentu eh, a ve výboru komise znovu řekla, že celospolečenský užitek těch vyšších limitů, to znamená, pokud budeme ambicioznější v cílech snížení, tak eh, že ten celospolečenský užitek nebude horší než eh, v tom dosavadním návrhu komise, ale pokud budeme vycházet ze studií, eh, které jsou komisi k dispozici, které má komise eh, k dispozici, jsou to studie CIDEL, e tak eh, ten celospolečenský užitek by mohl být dokonce ještě lepší. To znamená, že těch otázek, o kterých musíme diskutovat, je celá řada a já si myslím, že tady hovoříme o faktech, pane kolego, které nám předložili různí experti, věci a také kolegové z odboru. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo paní Konečná, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, také mě dovolte poděkovat paní zpravodajce, protože já úplně nerozumím tomu, proč je to dneska zařazeno na výbor, vzhledem k tomu, že právě běží vyjednávání o kompromisech, pozměňujících návrzích a myslím, že začalo pozitivně a že se snad i pozitivně bude vyvíjet nadále. Asi to bude to nejdůležitější, abychom si některé ty věci tam, tam vyříkali nejenom v rámci národních států, jak tady máme šanci slyšet, ale i, i celkově. Nicméně jenom velmi krátce k mým pozměňujícím návrhům, které jsem jako stínová zpravodajka podala. Vzhledem k tomu, že jsem stínovou zpravodajkou k revizi směrnice o podpoře čistých energeticky účinných silničních vozidel, která s touto legislativou velmi úzce souvisí a nemůžeme tyto dva návrhy oddělovat, snažila jsem se postupovat u obou dokumentů v nějakém logickém souladu. Čili mé návrhy jsou do jisté míry propojené. Pokud jsem byla méně ambiciózní v tomto dokumentu, který projednáváme, tento nedostatek jsem kompenzovala ambicí v rámci toho druhého. Jako jediná stínová zpravodajka totiž pocházím opravdu z regionu, kde se tato auta s konvenčními motory vyrábí a kde jsou lidé finančně i sociálně absolutně závislí na jejich výrobě. Proto si plně uvědomuji dopad toho, co tady tvoříme. Věřte mi, že jsem se vždy snažila vyvážit ochranu životního prostředí s jejími sociálními dopady a dopady na zdraví ale realita je taková že všechny automobilky ve východní evropě vlastní koncerny ze západu které se na přechod na alternativní paliva sice připravují ale připravují se jenom ve svých domovských zemích. v zemích jako je ta má a v zemích centrální evropy tak se tak stále vyrábí a vyrábět budou jen konvenční motory. proto je extrémně důležité abychom správně nastavili přechod situaci rozhodně nevyřeší to že stará pracovní místa zaniknou v našich zemích a vytvoří se nová u západních koncernových majitelů a nám se prostě zavřou ústa nějakou almužnou nazvanou just transition fund nebo jakkoliv jinak. Nakonec můžeme skončit tak, že na východ od Německa se budou vyrábět dýzlová auta a vzhledem k nízké kupní síle se v nich také bude jezdit. Což se již děje teď, kdy rapidně vzrostl nárůst dýzlových ojetých aut, jen se přesunují na východ, protože západní země prostě zakazují jejich vjezd a my jsme tam ještě nedošli. O sociálních nepokojích ani nemluvě. Čili jen vás chci upozornit, pokud to přeženeme, nepomůžeme ani sobě, ani přírodě a dokonce ani zdraví lidí. Ve svých návrzích proto nenavyšuji cíle, ale zůstala jsem u původních čísel komise zároveň jsem navrhla mandát pro prodejce na prodej vozů na alternativní paliva se zvýhodněním v případě že tito prodají požadované množství těchto aut. musíme totiž dohnat čínu a kalifornii aby byla zajištěna včasná investice a výrobci aut se vážně zabývali marketingem a prodejem těchto aut. taktéž jsem se zaměřila na technologickou neutralitu proto jsem načetla pozměňující návrhy týkající se life cycle emisí u všech, u všech typů aut jak s konvenčním tak alternativním pohonem. V neposlední řadě jsem podala pozměňující návrhy týkající se Real Driving Emissions, protože při snižování CO2 by měl být brán zřetel na dopad na emise jiných znečišťujících látek. Velmi důležitá je produkce emisí NOXu, SOXu, PM10 a podobně, které mají zásadní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel, a proto jsem se zaměřila také i na jiné technologie, než jen na elektromobily a v neposlední řadě jsem své návrhy provázela také s návrhy na revizi směrnice o podpoře čistých energeticky účinných silničních vozidel kde jsem byla více ambiciózní. domnívám se že veřejný sektor a členské státy především zaspaly a nevytvořily dostatečně motivační prostředí pro spotřebitele k nákupu elektromobilů. veřejný sektor má jít občanům příkladem a spoustu neduhů které jsou způsobeny nízkou poptávkou jako je nedostatečná infrastruktura a podobně se právě samo vyřeší tímto způsobem. Proto jsem navýšila jednotlivé cíle pro členské státy a urychlila jejich náběh, včetně implementace směrnice. Já se těším na pokračování tohoto vyjednávání. Jen se prosím neskovávejme na, za to, že tento dokument je jediný. On a jeho přijetí bude znamenat zásadní dopady do zaměstnanosti a sociální politiky řadu států Evropské unie. Uvědomme si to a nemějme před sebou pouze klapky na očích s vidinou snižování CO2, protože by to mohlo dopadnout přesně tak, jak říkal kolega z ECR, kdy jsme podporovali jiné, jiné druhy aut a zároveň by to mohlo dopadnout tak, jak dneska vidíme, že jsme dopadli u podpory biopaliv, do kterých jsme investovali neuvěřitelné finanční prostředky a dneska místo, aby nám pomáhali, tak nás pomalu ničí takže díky moc za tu spolupráci já se na ní těším děkuji paní zpravodajce že je přístupná k pozměňujícím návrhům a pevně věřím že najdeme kompromis který bude vyvážený a nebude jednostranný a nebude znamenat že se automobilový průmysl přesune pouze těm kteří budou mít větší ekonomický či jiný důvod ho u sebe mít. Díky. Thank you very much, Konečná. Now, Děkuji, paní Konečná, a nyní paní Evy. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych i já poděkovala paní zpravodajce Dali za dosavadní práci a za kompromisní pozměňovací návrhy, které máme v tuto chvíli na stole. Děkuji také za tu konstruktivní atmosféru, kterou od počátku prokazovala. My tedy z našeho hlediska bychom byli rádi, kdybychom tedy eh, s podpořili nebo mohli podpořit tu dosavadní linii paní zpravodajky a já bych ráda předložila několik komentářů k tomu, co tu dneska dopoledne zaznělo. Trochu nás nepokojuje, že tady zastupujeme zájmy jednoho sektoru tak krátkodobě. Je to tady sektor automobilového průmyslu. Automobilový průmysl zas a znova a ukazuje, že chce tedy snižovat účinnost těch opatření. Doposud nebylo uděláno takřka nic a proto, aby se mohly eh, spotřebitelům nabízet výrobky, které neznečišťují životní prostředí. A nyní tedy jsme dospěli do historického momentu, kdy skutečně pracujeme na nařízení, které by mělo poskytnout eh, poput evropským výrobcům automobilů, tak abychom nestratili tu konkurenční výhodu, kterou máme. Ono už se tak v podstatě děje. My už ztrácíme naši konkurenční výhodu vzhledem k Číně, protože evropští autom, výrobci automobilů musí tedy eh, dělat velké investice eh, a já si jako Italka přeji to, abychom tedy tuto konkurenční výhodu v posledku nestratili a abychom se nestratili v těch dalších diskuzích, eh, kterými bychom jenom ztráceli další čas. Já si myslím, že toto nařízení tedy musí být dostatečně ambiciozní, především pokud jde o cíl v roce 2030. Myslím si, že komise ho nasadila příliš nízko a dále se domníváme, že jsou důležité i ty dočasné prozatímní cíle dejme tomu ten cíl do roku 2025. I to je podle nás velmi důležitý eh, eh, rok nebo důležitý moment, který poskytne eh, stimul a poput pro výrobce automobilů. Já tedy souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že musíme mít jednoznačnou pozici. Jde o to, abychom tedy stanovili opatření, která budou zaměřeny na, na rekvalifikaci a ochranu zaměstnanců v této oblasti. Myslím si, že už nesmíme ztrácet další čas. A pokud tady, tady má být nějaký závazný mandát pro prodej eh, těchto nízkoemisních vozidel, tak my bychom raději tedy zavedli ten eh, systém bonus a malus, to znamená jak eh, sankce, tak motivace pozitivní já souhlasím i s tím, co říkali ostatní kolegové. My jsme o tom hovořili na zasedání stínových zpravodajů, dejme tomu životní cyklus. Eh, tady bychom chtěli prohloubit ten pohled, eh, zaměřit se na celý životní cyklus automobilů, to je naprosto zásadní. A poslední věc, kterou chci říct, nesmíme ztrácet ze zřetele další věc. A sice zavedení těch testů v reálných jízdních podmínkách v reálných provozních podmínkách. My jsme to eh, tedy zmiňovali již v jiných souvislostech a eh, snažili jsme se to o to při kontrole jiných eh, škodlivin. Musíme se o to snažit i v souvislosti s oxidem uhličitým, protože není možné, aby po ulicích jezdila auta, která vypouští mnohem více škodlivin, než se má oficiálně za to. To znamená, že tady musíme naprosto jednoznačně zasáhnout a musíme nabídnout testy eh, nebo požadovat testy, které budou splňovat podmínku reálného provozu. O tom nepochybně budeme muset ještě na zasedání stínových zpravodajů diskutovat. A na závěr mi dovolte, abych zmínila eh, to, že děkuji paní zpravodajce a doufám, že toto nařízení bude skutečně jasným jednoznačným signálem a stane se takovým zlomem, bodem obratu a to bude důležité tedy pro spotřebitele, kteří si kupují auta a také pro ty, kteří žijí v městských oblastech, protože znečištění ovzduší způsobuje každý rok eh, tisíce umrtí Děkuji. Uh, a přecházíme eh, k dalšímu bodu, ale Eh, nejprve nám indikujte, kdo by ještě k tomu chtěl něco říci. Takže nejprve pan Eckhout, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem poslouchal tuto diskusi s velkým zájmem a chtěl bych také, eh, jak už jsem řekl kolegovi z EKR ve výboru TRAN, to, co je nesmírně důležité, je, že nesmíme zapomenout na ten širší kontext a je třeba, abychom si uvědomili, že tohle je eh, skutečně zásadní moment, který souvisí také pro Paříž s pařížskou dohodou a tady musíme trochu snížit naše ambice. Včera Macron a Merkelová řekli celou řadu věcí, ale také řekli, že by Evropa měla zvýšit své ambice koncem roku 2000 tohoto roku. Vidíte, že se tady teď o tom hodně jedná, o, ale že přitom se odchází od obnovitelných energií a to bude mít samozřejmě eh, důsledky v tom, co budeme dělat eh, v nařízení a v dopravním sektoru a v dopravním sektoru a silniční sektor je naprosto klíčovým taky vidíme, že nařízení o sdíleném úsilí, že nejnákladnější opatření se budou muset realizovat právě v sektoru automobil. Automobily a CO2 jsou skutečně zásadní. To znamená, lidé, kteří nechtějí nic učinit v této oblasti, budou muset platit za to například v zemědělství. Já se teď dívám na, mý, na mé kolegy z EPP, eh, kteří se snaží tady nám říkat, že jsou konzistentní. Chcete-li být konzistentní a nechcete, aby eh, zemědělství eh, bude muset nést veškeré následky sníženého úsilí, no tak musíte taky něco udělat tady, protože přece my víme, co je třeba udělat do roku 2030 je třeba, aby cíle sníženého úsilí, abychom si uvědomili, že mohou být ohroženy a pak bude všechno jaksi vrženo na zemědělství a v tom případě přeju hodně štěstí kolegům eh, v zemědělství. To je ve hře. A to chci říct taky mému drahému kolegovi Gizikemu. Víte, ono je fascinující, že teď si děláte veliké starosti o mix elektrovozidel, zda je to čisté nebo ne, ale je trochu škoda, že EPP nám nepomohla být ambicioznější v oblasti obnovitelných cílů, eh, protože je-li tady konzistence, tak ta samozřejmě musí také vyčistit elektromobilitu a proto jsme chtěli mít velice eh, mnohem stižádostivý cíle v oblasti obnovitelných zdrojů. A teď EPP říci samozřejmě musíte se dívat, tam je příliš mnoho uhlí a není tak čistá ele, výbor, výroba elektřiny. A další věc je také definice technologické neutrality. Já velice souhlasím s svým kolegou Ekar. by jsme nikdy nebyli technologicky neutrální, zejména na národní úrovni. Na evropské úrovni tady nebylo tolik záležitostí, které bychom bývali mohli jak si stimulovat. Tady hraje roli zdaňování a to dělají jednotlivé státy. A podívejme se, jak to dělá Německo, zejména v motivacích pro výrobu diesel. A podívejte, E, že e, tady v tom případě Dieselgate se také ohrožuje technologická neutralita, protože cíl má být nebýt příliš ambiciozní, pakliže některé technologie takové cíle nemohou dosáhnout. No teda to je něco. Já jsem si myslel, že snižování CO2 platí pro všechny a je to velmi technologicky neutrální. A Pakliže technologie ne, s tím nestačí, nedrží krok, no tak to je problém té technologie. Ale přece v technologické neutralitě nechcete tedy žádostivější cíle, protože váš dýzlový promysl není schopen jich dosáhnout. No to je tedy velkolepé, jak vy tady otáčíte argumenty. Já teda jsem velice zklamán, protože pakliže jsme se něčím poučili z Dieselgate, kde vy jste byl sporu zpravodaj, že přísné cíle podporují inovaci v sektoru. A to je přesně to, proč celá řada automobilek i v Evropě říkají, my teď budeme investovat mimo Evropu, protože tam budeme mít regulatorní bezpečnost. Já teď hovořím o pracovních místech jestliže se nám nepodaří dodat eh, regulovanou bezpečnost pro vozidla a jejich výrobu v Evropa, přesunou se ty pracovní místa mimo Evropu a proto potřebujeme jasné, ambiciozné cíle, abychom šetřili klima, ale zároveň také pracovní místa. A když technologie nemá krok se současným vývojem, jak je to problém té technologie? Děkuji. Ještě vás poprosím, abyste omezili svou řečnickou dobu, protože jak jste slyšeli eh, na začátku, ehm, dnes se bude končit přesně podle eh, plánovaného časového ehm, rozvrhu schůze. Takže, pane Gebrandy, eh, chtěla bych vás ještě upozornit podle toho, co jste dělal včera, abyste byl stručný. Ano, děkuji. Ano, já jsem opravdu unavený ze včerejška, takže dnes asi budu hovořit velice pomalu. Ne, ne, ne, to jenom žertuji. Takže děkuji, budu brát eh, váš komentář vážně, ale já jsem znám tím, že příliš dlouze nehovořím v tomto výboru. Takže za prvé komentář, který se týká názoru EPP. Eh, škoda, že tedy nejsme v takové pohodlné pozici, abychom se mohli tak volně chovat <clears throat> k nastavení cílů v CO2. Není to tak kvůli ekologickým i ekonomickým um, důvodům. <clears throat> Nemůžeme se k tomu stavit tak laxně, nemůžeme mít ty cíle tak nízké. A myslím si, že i pan Eckhout už mnohé argumenty řekl velice dobře, takže to nechci opakovat. Chtěl bych zdůraznit několik věcí. Hodně často se říká, že lidé si zatím nekupují ta elektrická auta, že to je všechno velice pomalé, ale to není pravda. Máme zde um, leasingové firmy, eh, IKEA a další firmy, které mají velké vozové parky, eh, veřejné instituce. Takže je zde velká poptávka. A e, poptávající si stěžují, že zde není dostatečná nabídka. Musí na elektromobily čekat dlouhé roky, než jim je výrobce dodají. Takže je zde obrovská poptávka. Spíše je ten, zde problém na straně nabídky, která nestačí na tu poptávku. Další argument, který učinil pan Eckhout, říkal, zde, že zde nařízení o e, cílech na změnu klim, změny klimatu. Jsou zde cíle pro členské státy. A jsou to cíle pro některé, eh, pro, pro více eh, oblastí. Ho, kolega hovořil o Německu. My jsme si vyslechli citát eh, ministra životního prostředí, ale co říká ministr zemědělství nebo ministr hospodářství? Oni vědí, že pokud se nezaměří na dopravu, na automobily, tak se budou muset zaměřit na jiné sektory, které pak budou muset odvést tu práci, to znamená stavebnictví a zejména zemědělství. Takže tady je zkrátka, mm, jako jak si nejde dát nic za nic, musí být něco za něco. <clears throat> Pak bych se chtěl ještě stručně vyjádřit k tomu testu v reálných podmínkách. Neučiňme stejnou chybu jako u dýzlu. Nes, myslím si, že nejlepší bude rychle přijít k testu RDI, že bychom se neměli příliš zabývat tím testem VLTP. A pak jste, eh, jsou zde také eh, ty mm, softwary, podvodné softwary. Často se říká, že je velice lehké mm, přijít s nějakými takovými podvozními softwary ale stále se navyšuje technologie, stále se zvyšuje mm, různé, různá ta sofistikovanost těch výrobků. Takže zde může být problém toho, že zde opět budou nějaké podvodné softwary. Takže musíme volat po zákazu takových um, různých um, podvodných softwarů, těch defeat devices. Děkuji nyní pan Líze. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také Miriam Dali za návrh zprávy. I já se domnívám, že bychom tady měli mít ambicioznější cíle, že je potřebujeme u eh, osobních vozidel a lehkých užitkových vozidel a snižování CO2, ale není eh, tedy tajemství, že celá EPP považuje cíle výši 50% za příliš ambiciozní a já doufám, že tady ve výboru i v plénu se budeme schopni domluvit na jiném čísle, na realističtějším čísle. Eh, pan Gízeke, Jens Gízeke tady přednesl názor, který se v podstatě vykrystalizoval v rámci EPP. Já doufám, že se tedy budeme schopni na tom shodnout. Dovolte mi, abych v tuto chvíli přednesl dva komentáře, které mi zvláště leží na srdci. Za prvé, Miriam Dali eh, ve své návrze, ve svém návrhu bez náhrady vyškrtla eh, parametr hmotnosti. Já bych chtěl připomenout, jak to funguje. V minulých letech jsme u různých legislativních dokumentů o tomto tématu diskutovali a já jsem se domníval, že máme na stole kompromis, který je pro všechny přijatelný. To znamená, že auto, které má dvounásobnou hmotnost, eh, nemá dvojnásobné eh, emise, ale je tam nějaká křivka. A eh, ta křivka tedy byla probrána výrobci malých i velkých aut. Možná, že bychom tedy mohli využít i jiných parametrů než hmotnosti, ale nemůžeme vážně tvrdit, že auto, které má místo pro velkou rodinu, šest osob, musí splňovat stejné požadavky jako malý, eh, malé auto Smart pro jednu osobu. To znamená, že bych rád slyšel od paní Dali, jak si to představuje. Ona vyškrtla tu hmotnost bez náhrady, což je pro nás nepřijatelné jako EPP. Možná, že má nějaké jiné náměty, jak bychom mohli s tímto tématem tématem nakládat, ale e, myslím si, že už jsme o tom diskutovali dost. E, druhá věc, ten cíl pro rok 2025, ten prozatímní cíl. Pokud jsem tomu správně rozuměl, tak je to pro dodržení pařížských dohod mnohem důležitější než cíl pro rok 2030, protože v roce 2030 musíme snížit emise na ulicích, ne pouze u nových vozidel, ale i u těch, která již jezdí. To znamená, že již do roku 2030 se musí něco podstatného stát, ale Eh, když tedy přepočítáváme eh, testovací cyklus, tak nemáme ještě plánovací jistotu. To znamená, že výrobci v podstatě ještě nevědí, čeho mají v roce 2025 dosáhnout. A já bych rád slyšel od komise, jak si to představuje, jak by to mělo fungovat, protože ten směr je jednoznačně dán, ten je jasný a já osobně eh, sympatizuji s tím, co říkal pan Torvalc. Já si myslím, že bychom si možná už měli stanovit i cíle na období po roce 2030, tak abychom neměli nedostatečné plánování, nedostatečnou jistotu, ale mám jednu otázku na komisi. Může se stát, že ten přepočet pro jednotlivé eh, výrobce bude příliš tvrdý. My víme, že musíme směřovat nadále směrem dolů, eh, ale tím, že se tedy přepočítá ten testovací cyklus, tak se může stát, že pro některého výrobce automobilů to bude náročnější, pro jiného méně ambiciozní, méně náročné protože tady hraje roli ten testovací cyklus. To znamená, že bych byl rád, kdyby nám komise řekla, jak si to představuje, jestli tady můžeme tedy formulovat nějaké kompromisy, nebo jak tedy vyřešíme to dilema, že na jedné straně tady chceme eh, velmi záhy vědět, kam to má směřovat, ale eh, zároveň tady potřebujeme nějaký prozatímní cíl eh, stanovený na rok 2025. Jaké kompromisní návrhy si tady umí komise představit? Děkuji a nyní má slovo paní Grostet. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve našim přátelům ze strany zelených, že těch morální poučky nás už začínají tak trochu obtěžovat, protože opravdu jeli teď hodně dýzlu, no tak to byl právě požadavek zelených Eh, protože v boji proti klimatickým změnám oni říkali, že to je dobré řešení a najednou vidíme, že docházíme k okamžikům, kdy se vyjeví pravda a tato pravda se ovšem může také měnit podle vědeckých poznatků, které máme. Eh, já osobně jsem si nepřála spochybňovat návrh Evropské komise pro rok 2020 a 2003, protože se mi zdálo, že tady je určitá úroveň ambice, která se mi bez pochyby Eh, zdá respektovatelná výrobci automobilů. My je musíme samozřejmě doprovázet v jejich úsilí v oblasti snižování emisí, ale opravdu navrhnou až 60 až 75 snížení od této chvíle do roku 2030. To je prostě opravdu čistá fantazie je třeba lépe doprovázet výrobce pro dosažení těchto cílů, protože oni musí být také vyslyšeni. A já si myslím, že tady se vydáváme nesprávnou cestou, když mechanismus bonusu budeme soustředit pouze na čistá vozidla. Tady máme systém bonus malus pro elektromobilitu, eh, protože eh, tady prostě by měly být eh, i pro ostatní výrobce motivační a nikoli demotivující. A co se týče veškerá elektro, co pak elektrovozidla jsou absolutním řešením? Rozhodně ne, v médiích je a systém bonusu se se eh, prostě soustředí pouze na čistě čistá elektrovozidla, přitom zhoršují jiné technologie. A proto já žádám, aby byla nahlížena jako technologicky eh, neutrální. To je to, oč tu běží. Děkuji mnohokrát. A to uzavřelo vlastně seznam řečníků. A nyní dám slovo panu Meckému za komisi. <clears throat> Velice děkuji. Pokusím se být stručný. Nebudu opakovat, co obsahuje návrh komise, protože ho všichni znáte. My se domníváme, že návrh je ambiciozní a zároveň, že je i vyvážený. A když jsem poslouchal diskusy, tak se jasně ukázalo, že všichni jdeme stejným směrem. Chceme konkurenčeschopný průmysl, chceme inovace, chceme zaručit, že budou vytvářena pracovní místa v automobilovém průmyslu a že nedojde k tomu eh, k relokaci těch pracovních míst na jiná eh, místa ve světě. Takže je zde mnoho věcí, které chceme řešit a velice také pečlivě sledujeme, jak rychlou změnu můžeme očekávat eh, v budoucích letech do roku 2030. Myslím si, že za komisi můžeme říci, že opravdu velice pečlivě jsme všechny parametry zvažovali. Co se týče těch cílů, některé cíle jsme neskoumali v posouzení dopadu a ještě se na to teď podíváme, abychom plně pochopili, jaké to bude mít dopady na spotřebitele, co se týče nákladů, cen, co se týče dopadu na zaměstnanost, zejména v automobilovém průmyslu. A rovněž bychom zjistili, jaký to bude mít dopad na poptávku eh, v nových technologiích. Třeba se hovořilo o produkci baterií, pokud chceme, aby to mělo přínos i pro zaměstnanost, tak eh, musí dojít k tomu, aby se ty baterie nebo ty bateriové články vyráběly i v Evropě. Eh, naštěstí některé firmy už říkají, že by v tom chtěli začít eh, pracovat, že by do toho chtěli investovat v nadcházejících letech, ale je důležité, aby to tedy nějak odpovídalo tomu časovému rámci, který nastěňujeme a aby to odpovídalo tomu roku, kdy už chceme, aby byla ta vozidla na ulicích. Pak je zde také ta infrastruktura alternativních paliv, která je zapotřebí. Jsou s tím spojené výzvy, zejména ve venkovských oblastech. Čili to jsou ještě věci, které budeme muset zvážit a myslím si, že my, se, my jsme se snažili eh, zatím o to a plus tedy mm, to souvisí s tím návrhem. Další otázka je, jak to všechno provádět to znamená, je zde určitá matrice, hovořili jste o hmotnosti vozidel, o tom přechodu na test VLTP, otázka emisí v reálném provozu, také mm, analýza celoživotních emisí, emisí za celý životní cyklus eh, produktu. Myslím, že také někdo z vás říkal, že bychom si neměli příliš jaksi pohrávat, zahrávat s, tou, s, tou, s těmi věcmi. Neměli bychom hazardovat. Uh, ale chci říci, že třeba jenom příprava toho testu VLTP trvala 5 nebo 8 let. Takže pokud bychom chtěli přijít k tomu testu RDE jen tak ze dne na den, to zkrátka nebude možné. Plus tam budou různé komplikace, bude to všechno složité. Jak získat všechny údaje, jak získat vůbec přístup k těm údajům. A protože s tím souvisí otázka ochrany údajů. Můžeme vůbec eh, žádat údaje od těch různých eh, aut na ulicích? A co s těmi údaji? Někdo nám podle určitých údajů zjistíme, že nějaký řidič jezdí relativně rychle, jiný eh, jezdí relativně pomalu a že tím se také mění i to, jakou má spotřebu. Takže co s tím? jak, jak potom máme nějak apelovat na výrobce, že za to nějak nese odpovědnost za tyto jevy. Takže měli bychom ještě tento rámec více vyvíjet, ale neměli bychom asi s tím mm, pospíchat příliš zbrkle je zde návrh, aby mm, zde proběhlo za určitý počet let určitý přeskum, abychom zjistili, jak jsme na tom s infrastrukturou pro alternativní paliva, jak je to s, se zaváděním nových technologií, jak jsme na tom v Evropě s produkcí baterií. Daří se nám zatím e, mít z toho prospěch a zrychluje se nějak ten vývoj, mm, takže tento přeskum bude velice důležitým prvkem. Nakonec ještě chci dodat, že všichni vědí, a vy zejména, to víte velice dobře, že končí mm, funkční období tohoto Evropského parlamentu a my jako komise bychom si skutečně přáli, aby jste ještě stihli rozhodnout o tomto návrhu během tohoto roku. Někdo hovořil o tom, že zapotřebí regulační jistota a tento návrh, pokud bude schválen, přinese tu regulační jistotu a to je něco, co potřebují jak výrobci automobilů, tak i investoři, kteří se rozhodují, zda budou investovat v Evropě, aby to šlo všechno dobrým směrem. Děkuji. Děkuji a slovo má paní Dali, která nepochybně pečlivě naslouchala všemu, co zaznělo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem kolegům za jejich komentáře. Děkuji také za zástupci komise. Ráda bych nejprve eh, zmínila něco, čemu se parlament vždycky věnoval a v čem byl jednotný. Musíme zajistit, aby eh, auta eh, vytvářely emise na ulicích takové, jako se oficiálně tvrdí. A když se tedy posouváme od testu NEDC k testu VLTP, tak zároveň musíme uznat, že se tedy e, neočekává, že by to zároveň tento problém plně vyřešilo. Doposud tedy výrobci optimalizovali svoje auta a testování a pravděpodobně by tak tedy měli činit i v rámci nového způsobu testování VLTP. Tomu se musíme i nadále věnovat. Ráda bych e, tedy zmínila eh, jednu věc, kterou řekli kolegové. My eh, nechceme, aby jedna technologie tedy vládla eh, nad ostatními. To zaznělo na zasedání stínových zpravodajů. My bychom byli rádi, kdybychom tlačili směrem k čistým autům. My tady hovoříme o autech, která emitují méně než 50 gramů na kilometr. Pokud ta auta, která budou emitovat méně než 50 gramů na kilometr, budou eh, tedy směsí hybridů, elektromobilů, aut poháněných alternativními pohony, tak je to dobře, dokud se nám tedy podaří snižovat emise CO2 eh, těchto vozidel. Eh, nebudu se pouštět do eh, diskuze, kterou tu kolegové vedli v tom smyslu, co je seriózní, ale je důležité, že tato eh, legislativa se týká také, o, také eh, ztráty pracovních míst. Ty ztráty pracovních míst se týkají tedy celého toho přechodu komplexní situace. My jsme tedy eh, zmínili, že musíme z tohoto hlediska zvážit návrh komise. Ráda bych řekla, že eh, odhad dopadů komise říká, že přísnější úrovně cílů CO2 tedy eh, povedou také mimo jiné k nárůstu pracovních míst v EU. Odhad komise eh, počítá s 80, 88 tisíci nových míst. Eh, jiné studie eh, hovoří o jiných nárůstech pracovních míst, ale v každém případě tedy se podaří ten, ty efekty překonat. EG Metal říká, že 40% snížení CO2 do roku 2030 je tedy proveditelné, pokud tady bude 25% elektromobilů a 15% hybridů. Zároveň říkají, že to tedy mm, přispěje ke ztrátě 76 tisíc pracovních míst, ale zároveň 25 tisíc, 25 tisíc nových pracovních míst ve výrobě baterií. Já tady souhlasím tedy se odbory a myslím si, že jednotlivé vnitrostátní vlády by se měli věnovat opatřením, která se budou zaměřovat na rekvalifikaci a zároveň je potřeba tedy, aby eh, samotné podniky investovaly do pracovních míst, aby měly jasné eh, koncepty pro tu pro ten přechod, proto tedy navrhuji kolegům, aby se pečlivě podívali na pozměňovací návrhy, které se týkají spravedlivého přechodu. Já tady hovořím o e, programech pro rekvalifikaci přemístěvání pracovníků. E, nebudu o tom hovořit déle, protože vím, že nemáme mnoho času, ale v každém případě se těším na další a konstruktivní diskuze s dalšími stínovými zpravodaji a s, celou, s celým výborem, tak abychom tedy byli schopni předložit legislativní návrh, který bude dobrý dobře fungovat. Děkuji. Děkuji. A ještě pan Líze. Um, wenn ich richtig sehe, Pakliže na to pohlídím správně, máme ještě pár minut času a proto bych velice rád se obrátila na komisi a na Miriam Dali s otázkami. Komise se ptám, jak to má fungovat z 2025, když teprve 2022 budeme mít příslušné údaje, jaké kompromisní možnosti tu jsou. A Miriam Dali, jak si to představujete, když se škrtne parametr váhy, když auto se šesti sídly má, pardon, se šesti sedadly má mm, emitovat stejné množství emisí? Děkuji vám za vaše otázky, ale Měl jste se na to zeptat, když jste měl slovo. Dobře, udělám výjimku v diskusi, takže prosím pěkně, pane Metzger. Yes, my apologies. Já děkuji. Já se omlouvám, pane Líze. Já jsem se snažil eh, být co nejstručnější, takže jsem váš dotaz nezodpověděl. Eh, snažíme se také o tom přemýšlet. Eh, je důležité, aby výrobci měli určitou jistotu, pokud zejména v tom přechodu mezi systém NDEC do VLTP. Připravili jsme určité korelační tabulky, které umožní automobilovým výrobcům vidět, kde tak zhruba, nebo kam, kam tak zhruba ta čísla půjdou postupně u těch jejich vozidel. To je za prvé. Za druhé, každý výrobce může svá vozidla nechat vyzkoušet eh, v testovacích laboratořích, aby se ukázaly ty výstupy v rámci testu VLTP a aby zjistili, jak si ta jejich vozidla stojí v rámci těch korelačních tabulek. A je pravda, že ta konečné údaje budou známy až poměrně pozdě, ale je tam ještě ta marž, ta marže chybovosti, která v těch odhadech bude asi velice malá. A ještě další věc, o tom hovořila paní Dali. Je zde možnost nějak um, jak si hazardovat s tím systémem, jako to bylo v rámci toho NEDC. Údaje z testů VLTP která jsou schromažďována, jsou určitým výchozím bodem pro další snižování emisí. Pokud bude možné nějak jak se možná sfalšovat nebo nějak manipulovat eh, s tím testem, eh, to by potom samozřejmě ovlivnilo tu trajektorii. Eh, teď se snažíme zamyslet se nad možností, jak co nejvíce omezit eh, možnost tohoto, k čemu docházelo v rámci NEDC. Ještě poslední bod k té hmotnosti vozidla. Myslíme si, že je naprosto zásadní, aby ten parametr hmotnosti tam zůstal. Plně souhlasíme s tím, co teď říkal pan Líze. V případě vozidel nelze přímo taková eh, různá vozidla porovnávat. Ale čím více budeme přirovnávat eh, k té nízkouhlíkové nebo bezuhlíkové emisi, tak tím vlastně bude ta hmotnost méně a méně důležitá. E, emise půjdou potom dolů poměrně rychle, i u těch velkých vozidel nebo u těch těžkých vozidel, mm, pokud tam budou různé ty pali, palivové články nebo baterie, tam v podstatě vůbec už ta hmotnost e, nebude důležitá. Takže i u té křivky dojde ke změně, ta křivka postupně se bude splošťovat. To jsou ta očekávání. Tak to znamená, že postupně bude ta hmotnost čím dál méně důležitá, ale zatím tedy relevantní ještě je. Děkuji, říká paní zpravodajka. Já jsem se také chtěla omluvit panu Lisevu, že jsem neodpověděla na jeho otázku přímo. Jak to vypadá dnes? Cíle Eh, která nastavujeme, nejsou pro jednotlivá vozidla, jsou to vozidla pro celé flotily, pro celý vozový park Evropské unie. Ale Máme zde také cíle pro eh, flotily výrobců pro Evropskou unii pro prodej za jeden rok. Myslím si, že není ospravedlnitelné abyste řekli, no když máme větší auto, tak to auto zkrátka vypouští více emisí. Musíme si přece uvědomit, že postupně dojdeme k situaci, kde budou auta, která budou vypouštět méně výfukových emisí, i když budou třeba těžší než ta ostatní vozidla. A já se těším, že se dostaneme do situace, kdy budeme mít posouzení celého životního cyklu vozidla, a budeme to všechno porovnávat od začátku až do konce, od A až do Z, ale to je ještě dlouhá cesta. A, ale zároveň si na to můžeme, mm, můžeme to plánovat do budoucna. Děkuji a tím už toto téma končíme. Mm, v září se bude hlasovat ve výboru Envy a zřejmě na první říjnové plenárce se o tom bude hlasovat eh, ve Štrasburku. A poslední téma, které nás dnes čeká, je námitka která se týká eh, využívání acetamipridu pro to, aby se používaly jako aktivní látka v biocidních produktech. Máme zde návrh usnesení a zpravodajkou je paní Godín. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, drazí kolegové. Znovu vám předkládám námitku, která se týče povolování neonikotinoidů, protože tyto inzestikcidy způsobují mm, velké ke mm, velkou zkázu v Evropě, protože mm, neonico tedy byly označeny jako aktivní látky, které je možno používat pro výrobu produktu 18, ale mějí, mají se používat pouze v budovách, ale také venku na terasách a kolem budovy. Tento typ používání způsobuje stejně problémy jako využívání acemity pramidu na eh, plodinách, protože eh, oni hubí opilovače a včely a e, to znamená, že tady dochází k velké škodě na včelstvu. Bude velice obtížné kontrolovat užití, které bude tedy připuštěno venku. Komise nám znovu e, nabízí Eh, pro rozšířit použití produktů, které už teď odpovídají za ničení včel. Eh, připomeňte si, 1. března 2018 Evropský parlament velkou většinou schválil usnesení týkající se perspektivy pro zemědělský ví v Evropě a my jsme vyzvali komisi a členské státy, aby začaly konat na základě etablovaných vědeckých poznatků při klasifikování a eh, schvalování odhalování aktivních látek, včetně neonikotinu. neonikotidu. A v současné době jsme ehm, vznesli tuto námitku, protože acetamipridit ještě není používán včelstvo, jim ještě není vystaveno ani jiné druhy hmyzu, ale to je právě tento prostor, e, e, kde e, mohou být hubeni také opilovači a mohou být, může být ovlivněn i jiný hmyz. Vědecké poznatky, které se týkají nebezpeč, nebezpečí používání acetamipridu pro opilovače jasný. Eh, prostě kromě toho, že to chronicky ohrožuje i jiný hmyz, ohrožuje vy, my, vyhubení včel. A dnes ráno zemědělci, francouzští zemědělci v Normandii, pálili v důsledku zničení jejich včel více než 300 eh, úlů. Takže tady je naprosto jasná zpráva. Žádám vás, kolegové, abyste podpořili tuto mou námitku. Děkuji vám. Děkuji. Mám tady pouze několik. A máme tady kolegy, kteří se chtějí zeptat, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedající. Chciałbym krótko, bo... Děkuji, děkuji, paní, pane předsedo. Času není na zbyt, proto budu velmi stručný. Acetamiprid. Tedy komise zohlednila, umožnila použití tohoto prostředku v uzavřených prostorách, Eh, všechno bylo zdokumentováno, eh, byly analyzovány nebezpečné důsledky pro životní prostředí a pro člověka. To znamená, že nemůžeme říci, že by to v uzavřených prostorách bylo nebezpečné, ale pochybnosti máme, pokud jde o použití v otevřených prostorách. A Evropská komise eh, má pochybnosti o těch neonikotinoidech, jde o vzájemnou souhru působení těchto látek, může to mít negativní dopad právě na včelstva. Komise schválila acetamiprid ve třech fázích, přičemž vycházela z jistých informací, nepřijatelná rizika e, tu tedy údajně pro včely nejsou, pokud je to používáno v uzavřených prostorách. A ve volném prostoru je ta situace jiná. Nicméně informace zatím nejsou úplné. Při budoucím rozhodnutí o povolení nebo zákazu musí být zapojeny ještě další studie, další vědecké analýzy, komise například oslovila eh, agenturu pro chemické látky a její experty. Členské státy se touto otázkou taktéž zabývaly a byly proto, aby acetamiprid byl povolen eh, za třech podmínek. A my s tím tedy souhlasíme. My jako EKR to vidíme následovně. výrobky eh, obsahující acetamiprid, eh, používané co by insekticidy, mohou být používány v uzavřených prostorách, musí být ale řádně Eh, kontrolovány a musí být tady používány pouze v určitém množství. To znamená, že tady nesouhlasíme s názorem paní zpravodajky. Děkuji. A za, pan Bernd za komisi, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve zmínil některé body, které, o kterých hovořila paní Godin ve svém projevu a také ve svém návrhu usnesení. Za prvé není správné, že tato látka není na trhu. Acetamiprid je eh, takzvanou eh, stávající aktivní látkou a prodává se od roku 2000, používá se, je prodávána na trhu, to znamená, že to není nové zavedení této látky. E, naopak tím, že tedy e, e, by bylo zvráceno toto rozhodnutí, tak by se omezilo dosavadní použití, protože tyto účinné látky se dnes tedy ve členských státech používají v souladu s vnitrostátními předpisy, pokud takové jsou. To znamená, že pokud tedy přijmeme to rozhodnutí, tak tedy omezíme dosavadní použití použití acetamipridu. A také není správné, když je tvrzeno, že eh, to použití je srovnatelné s použitím eh, prostředků na ochranu rostlin. To není pravda. My tedy, jak několikrát zopakoval pan Pěcha, hovoříme o použití v uzavřených prostorech a Eh, v bezprostředním okolí těchto eh, skleníků. Eh, to znamená, že je to jiné než u prostředků na ochranu rostlin. ECHA, Agentura pro chemické látky, konkrétně tedy hodnotila konkrétní riziko pro včely a dospěla k závěru, že tady je buď žádné, anebo velmi nízké riziko, které vyplývá tedy z použití této látky. V žádném případě tedy nevyplývá nějaké riziko, které by eh, způsobovalo použití v uzavřených prostorách a eh, to riziko v bezprostředním sousedství je velmi nízké. Eh, paní Godin také hovořila o bodu odvodnění 12 BPR. Eh, já si myslím, že to, co k tomu řekla, také není pravda, protože bod odůvodnění 12 se týká takzvaných těch cut kritéria eh, nařízení o biocidech, což v tomto případě tedy není relevantní z hlediska acetamipridu. Pokud to tedy mohu schrnout, tak ta látka byla podrobně zkoumána, analyzována, jak, tak, jak eh, se je stanoveno tedy v nařízení i ECHA předložila kladné stanovisko a komise se ho drží, to znamená, že jednáme naprosto v duchu toho dotyčného nařízení. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Rád bych vás informoval, že o tomto tématu se bude hlasovat dnes odpoledne a pravděpodobně eh, tady v červenci na plenárce. Takže vám děkuji a těším se na viděnou odpoledne při hlasování. Děkuji za pozornost.